krátká, krátké přednesení následujících zpráv. Zpráva paní poslankyně Rozier legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu. Slovo má paní poslankyně, zpravodajka na čtyři minuty. Virginie Rozier. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Když eh, prezentujeme takovouto práci, tak eh, je zvykem děkovat kolegům. Já to určitě ráda udělám, ale na úvod chci poděkovat někomu jinému. Chci poděkovat Rafael Alech, Len Frašon, Denny Robert. Chci poděkovat všem těm, kteří jednoho dne udělali tu odvážnou volbu, promluvit. To není vždycky snadné, protože pro oznamovatele se jedná o to rozhodnout se pro etiku, pro pravdu, pro veřejný zájem a velmi často je to na vlastní riziko. Také bych ráda zdůraznila, že je to poprvé, co tento parlament přijímá text o ochraně oznamovatelů. Je to dost překvapivé, protože jiné instituce už přijaly usnesení na toto téma, například ta Rada Evropy, která přijala v roce 2014 usnesení, které stanovuje velmi ambiciózní cíle, ze kterých jsme při naší práci vycházeli. Hovořila jsem o Antonovi Delturovi, Rafaelu Ale, a chci také říci, že tento parlament velmi často volal po ochraně oznamovatelů a často to bylo také v rámci usnesení po aféře LuxLeaks. Třeba jsme měli ty zprávy zvláštních výborů tax 1 a tax 2. My jsme děkovali Antoanovi Delturovi, Rafaelovi Ale, přijali jsme opatření, abychom bojovali proti daňovým únikům díky jemu, díky nim, ale dnes Antoine Deltour a Rafael Ale byli odsouzeni na podmíněné odnětí svobody. My pracujeme, chceme zlepšovat každodenní život občanů, chceme více bojovat proti daňovým únikům, to se nám daří, ale oni jsou pořád ještě odsouzeni. Připadá mně tedy důležité, aby tento parlament apeloval na to, aby byl přijat nástroj na ochranu oznamovatelů v Evropě a tento text může být rámcem pro efektivní ochranu. Navrhujeme širokou definici oznamovatele. Neměl by být eh, podmíněn nějakou specifickou situací zaměstnanec, subdodavatel, konzultant. Měl by souviset eh, s povahou odhalené informace. Vzhledem k tomu, že oznamovatelé šíří informace o věcech, které jsou v rozporu s evropským zájmem, s obecným zájmem, tak musí být chráněni. Ale jak musí být chráněni? Víme, že velmi často, když promluvíte, tak eh, jste vystaveni tlaku. A někdy tento tlak či kroky proti vám eh, mohou být sankcionovány a potom se vám může dostat kompenzace. To si přejeme a chceme také, aby v případě potřeby oznamovatele měli soudní podporu i finanční podporu, protože v mnoha případech se jim zhoršila životní situace, přišli o práci, museli prodat dům, jejich prostředky se omezily na minimum. Takže v některých případech eh, potřebují finanční podporu, ale také psychologickou pomoc, protože pokaždé je to velká zkouška konfrontovat se s organizacemi, které mají spoustu prostředků, spoustu prostředků pro nátlak. Je tedy nutno vyvážit poměr sil. A k tomu dochází také v případě, kdy zaměstnanec, oznamovatel je předmětem opatření ze strany svého podniku. Musí tedy podnik doložit, že se nejedná o nějaký útlak. Chceme, aby byly vytvořeny nezávislé orgány, které budou pomáhat a podporovat oznamovatele. Velmi často jsou v obtížné situaci, jsou eh, vydáni na pospas silným organizacím. A tato sítě nezávislých organizací s evropským orgánem, který by mohl být eh, takovou cestou, takovým odvoláním eh, pro oznamovatele, to mně připadá velmi důležité. Tento týden budeme diskutovat o podobné záležitosti a to mě přivádí k myšlence na všechny lidi, kteří se zapojili do aféry glyfozát. Jedna kolegyně se snažila upozornit na nekalé kroky společnosti Monsanto, ale nebyla vyslyšena. Chci také zdůraznit pokus některých kolegů z druhé strany tohoto sálu kteří tvrdí, že chtějí chránit oznamovatele, ale zároveň chtějí, aby v této zprávě nemohl oznamovatel se tedy obrátit na tisk. Takže co je? O co tady vlastně jde? Hovoří se o korupci, hovoří se o nespravedlivém vyplacení prostředků. To jsou ty nejhorší případy, kdy je nutno obrátit se na tisk. Tehdy jsou oznamovatelé nejvíce ohroženi. Jaký smysl by mělo odstranit jejich ochranu v případě, kdy jsou nejvíce ohroženi? To by znamenalo, že by občané neměli přístup ke kvalitním informacím a také investigativní žurnalistika by přišla o své zdroje. To mně připadá opravdu politování hodné. Zítra vzdáme čest Dafne Kariguana Galicia a já si myslím, že by opravdu nemělo smysl bránit oznamovatelům, aby se mohli obrátit na tisk. Doufám, že zítra při hlasování budou všichni v sále a budou hlasovat pro. Děkuji, paní Rozier. A teď máme postup Catch the Eye. Jako první paní Michála Šojdrová.

Whistlebloweri jsou naprosto zásadní pro ochranu veřejného zájmu, pro uh, spoření veřejných peněz a pro zajištění transparentnosti a integrity ve veřejném životě. Vzhledem k nedávným skandálům, zejména co se týká zavraždění minulý týden malcké žurnalistky, žurnalistky eh, Daphne eh, Caruana Galicia, je naprosto zásadní, abychom e, zaujali evropský přístup na ochranu whistleblowerů, protože ochranou whistleblowerů chráníme zároveň novináře a jejich zdroje, chráníme nevládní organizace, svobodu projevu a pravdu. Jsem velice pyšná, e, hrdá na to, že má frakce hrála tak důležitou roli při prosazování této legislativy na ochranu whistleblowerů a chtěla bych poděkovat e, kolegyni Rozier za práci na této zprávě. Transparentnost, demokracie, svoboda tisku, vysoké etické standardy, jak ve veřejných, tak v soukromých organizacích. To jsou hodnoty, které chráníme, když chráníme whistleblowery. Je potřeba se těchto hodnot pevně zastat, zejména když čelíme pokusům rozmělnit tuto zprávu, jak jsme viděli ze strany jiných frakcí zde v parlamentu, zejména mluvím o EPP. V Evropském parlamentu bychom měli být i vůdci v oblasti vyšší transparentnosti, neměli bychom před něčím zavírat dveře nebo zatahovat záclonu. Děkuji. Děkuji vám. Notis Marias má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V době, kdy má Evropa miliony nezaměstnaných, miliony chudých a obrovské dluhy, je naprosto zásadní, abychom bojovali s věcmi, jako jsou daňové úniky a vyhýbání se daní. Je zřejmé, že whistlebloweři v tomto ohledu hrají velice důležitou roli, protože upozorňují lidi na skandály, ty skandály odhalují v podstatě v reálném čase. A proto je potřeba zajistit, eh, abychom tyto lidi chránili. Je eh, potřeba je chránit před nějakými represáliemi, což pro ně může být i velice, velice složité. Možná si pamatujete ten takzvaný seznam Lagarde, Eh, kde se hovořilo o celé řadě daňových úniků v Řecku. Takže whistlebloweri skutečně odvádějí skvělou práci tím, že upozorňují na ty věci, na které upozorňují a je potřeba, abychom si my uvědomovali, jak důležité jsou ty informace, které nám oni poskytuje. Je potřeba, abychom my je ekonomicky podpořili, pakliže to bude nutné. Pakliže chceme, aby i v budoucnu whistlebloweri odhalovali ty skandály, které jdou proti veřejnému zájmu. Děkuji vám. Ivan Jakovčič má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Whistlebloweri jsou potřební a zaslouží si naši ochranu. Chtěl bych poděkovat zpravodajce a všem, kteří se podíleli na tomto dokumentu, protože je skutečně na čase, abychom něco takového schválili. Co se týká svobody, demokracie, tak eh, zde často nezaostáváme. Ale v této oblasti dost možná ano. Nicméně máme možnost eh, naši snahu aktualizovat, a to prostřednictvím tohoto dokumentu. Vzpomeňme několik příkladů z Chorvatska. V Chorvatsku byl jeden velice známý případ whistleblowera v chorvatském ropném průmyslu. Konkrétně to byla jedna dáma, která zde takto zafungovala ve veřejném zájmu. A proto bych chtěl tuto iniciativu ze, z celého srdce podpořit, protože si myslím, že díky ní, díky podpoře této iniciativy, myslím, bude snazší podpořit ty, které považujeme za přínosné. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo Luke Ming Flanagan prosím. Bez mikrofonu. Eh, děkuji. Když hovoříme o whistleblowerech, je to často mlácení prázdné slámy. Všichni říkají, jak jsou to úžasní lidé, jak jsou odvážní, jak jsou výjimeční. Ale když dojde na situaci, kdy není potřeba být odvážný, Eh, být whistleblowerem. Když je to normální, že jsme whistlebloweri, teprve tehdy si můžeme říci, že jsme uspěli, protože aktuálně musíte být skutečně výjimeční, protože pokud se třeba u nás stanete whistleblowerem, tak budete to vy, kdo tu píšťalku pomyslnou bude nakonec muset spolknout. Vy za to zaplatíte, vás to mentálně zničí. Já jsem to viděl mnohokrát. Viděli jsme situace u nás v zemi, kdy whistlebloweri z, z řad policie, najednou byli obviněni z pedofilie, eh, což bylo tedy mezi tím, eh, mezi tím eh, jaksi vyvráceno, byli policisté, kteří, kterým věšeli na dveře krysy za to, že upozornili na to, že se děje něco špatně. Takže je potřeba skončit s tou morálkou. Držte hubu, jinak vám zničíme život. Doufejme, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji vám, pane Flenegene. Teď Nikola Caputo. Děkuji, pane předsedající Už několik let eh, zásadní role oznamovatelů při odhalování závažných eh, porušení veřejného pořádku a veřejného zájmu bylo velmi pozorováno v takových skandálech, které se týkaly daňových úniků, poškozování životního prostředí a tak dále. Je to důležitý krok k ochraně veřejných zájmů. Bohužel nabízená ochrana tam, kde existuje, je nedostatečná. Nemáme konzistentní rámec v rámci EU. Bylo vytvořeno mnoho mezinárodních norem v oblasti ochrany oznamovatelů. Z těch by měla vycházet také evropská norma. Podle těchto norem by definice oznamovatele měla být dostatečně široká, aby pokryla maximální počet situací a chránila jak soukromé, tak veřejné subjekty, nezávislé pracovníky, zaměstnance, také eh, případ eh, té Lady Wikileaks nás vede k tomu, že musíme chránit tyto oznamovatele, kteří upozorňují na špatné chování. Děkuji paní Molly Scott Kato. Děkuji, pane předsedo. Jak pan komisář Moskovici ve výboru včera, eh, minulý týden uvedl, eh, Evropský, Evropská unie a zejména Evropský parlament je vepředu eh, v boji za tyto whistleblowery. Daphne Caruana Galicia, maltská žurnalistka, která byla zabita bombou, Eh, ukazuje, jak toto je důležité. Jsou to lidé, kteří jsou opravdu stateční a ukazují nám eh, cestu vpřed. A je třeba říci, že se postavili tomu oslabování eh, základu demokracie, poněvadž lidé, musíme říci, že ztrácejí víru ve spravedlnost. Proto tedy eh, potřebujeme tuto ochrannou legislativu. Nicméně, kolik korupce ještě zůstává skryto, protože nikdo nemá odvahu ji odhalit. Dejme tedy whistleblowerem tu ochranu, kterou potřebují. Děkuji, paní Kotkato. A nyní paní Katrina Kiniči. Grazie, grazie, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo odhalení Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, to jsou jen ty poslední velké skandály, které ukázaly na nadnárodní podvody, daňové úniky, korupci a to vše díky odvážnému jednání těch, kteří cítili povinnost upozornit na kriminální jednání poškozující společnost. Evropský parlament si posvítil na tak aktuální uh, téma a ukázal, že rozdíly mezi národními systémy členských států jsou obrovské. Někde nejsou oznamovatele chráněni, někdy naopak jsou kriminalizováni za to, co dělají. Děkuji paní Rozier, která svou prací ukázala, jak nutně potřebujeme normativní rámec, který bude obsahovat minimální standardy pro harmonizaci těchto případů a pro ochranu oznamovatelů díky specifickým právním normám a že se také uzná jejich základní role v zájmu celé veřejnosti. Děkuji. Děkuji paní Kiniči. Pan Fabio Massimo Castaldo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o ochraně oznamovatelů. Hovoříme o skutečném boji proti korupci a za transparentnost. Ale fakta hovoří o nekoherentním systému norem v různých zemích Evropské unie. To vypadá jinak. Některé země mají silné instituty, které chrání oznamovatele, jiné země je naopak zavírají do vězení. Tato ochrana musí být nejen formální, ale také věcná. Musíme zajistit i anonymním oznamovatelům možnost jednat, takže je třeba je Eh, chránit před tím, aby byli postihováni svými zaměstnavateli nebo tam, kde pracují. A proto musíme obrátit důkazní břemeno v případě potenciálně diskriminačního jednání. Právě ti, kteří se dopouštějí toho jednání, musí dokázat, že to není pravda. Není tedy na oznamovateli, aby doložil, nebo nemělo by být na něm, aby doložil, že mu bylo ublíženo. Eh, také musíme dát dispozici prostředky, abychom řešili ekonomické dopady. To vše potřebujeme, pokud chceme skutečně hovořit o ochraně oznamovatelů, protože jinak eh, na jejich slova my odpovíme pouze mlčením. Děkuji, pane Castaldo. A v neposlední řadě paní Ruhonen Lernen. meitä on järkyttänyt maltalaisen rohkean journalistin viikko sitten tapahtunut. Vážení kolegové, všichni jsme byli šokováni eh, vraždou statečné maltské žurnalistky, eh, která odhalovala korupci a zločin. Tady vidíme, co se whistleblowerům může stát, jaká postupují rizika a proč je třeba je chránit. Eh, ta zpráva obsahuje dobré Eh, dobré prvky, jako je anonymní eh, anonymita a finanční podpora těmto whistleblowerům. Je to důležité v oblasti eh, zdanění, v oblasti veřejných zakázek a tak dále. Legislativa na ochranu whistleblowerů je nezbytná věc, protože odhalují praktiky ve firmách. Děkuji a nyní paní Ruža Tomašič. Děkuji vám. Whistlebloweri jsou velice důležití v každé společnosti. Jsou to lidé, kteří riskují vlastní pohodlí, vlastní blahobyt ve veřejném zájmu. Bohužel eh, společnosti neprojevují dostatek vděku a nechají je marginalizovat. Je třeba nicméně pospuzovat občany, aby odhalovali informace takové, které jsou ve veřejném zájmu. Měli bychom mít v každé zemi příslušnou legislativu. Ovšem absolutní ochrana ze zákona ta není možná protože kdybychom zabránili eh, druhé stran, druhou stranu, eh, tak to by také mohlo znamenat, eh, že bychom otvírali místo pomluvám a intrikám. Čili je třeba také zapojit soudy. Děkuji, pan Eptideos. Děkuji vám. Pane předsedo, ve veřejném sektoru, ve velkých firmách se objevují stateční lidé, kteří odhalují nezákonné jednání, podvody, daňové machinace, nelegální obohacování a podobně. A dá se říci obecněji, že tedy odhalují korupci. Jsou to lidé, kteří odsuzují eh, toto nezákonné jednání, ale bohužel často se stávají obětmi vlastní odvahy a vlastní ochoty pomoci v celospolečenském zájmu. Ehm, často se i okolí obrací proti nim a někdy dokonce umírají. Stát má se její činnosti prospěch a má tedy povinnost je chránit. Měly by být institucionalizovány metody, eh, které je budou chránit a které eh, stanoví jakýsi rámec, v němž se whistlebloweri mohou pohybovat. Zaznamenali jsme situace, eh, kdy vidíme, že existují lidé, eh, kteří jsou vždy ochotni nést svou kůži na trh, takže to je třeba si vážit. Děkuji. Nyní za Evropskou komisi pan komisař Avramopoulos. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, především dovolte, abych poděkoval zpravodaj za tuto zprávu, která je významným příspěvkem k naší debatě. Komise je přesvědčena, že chránit ty, kteří poukazují na nešvary, je eh, velice důležité a pomáhá to bránit zákon tam, eh, kde by se jinak na tyto činnosti nepřišlo. pohybují se v zájmu veřejném a pohybují se v rámci zákona. A proto bychom měli odpovědné whistleblowery eh, chránit. To jsou takoví, kteří se nasazují ve veřejném zájmu. Práva a zájmy práva a zájmy eh, subjektů, eh, které jsou ovšem z činnosti whistleblowerů ovlivněny, těm je třeba také zajistit eh, právní rámec. Musí mít eh, možnost se eh, legálně bránit. Čili tady je třeba vyvážit tuto situaci. My jsme v loňském a v letošním roce provedli veřejnou konzultaci na to téma a dostali jsme zhruba 5 tisíc podnětů a z toho 200 od velkých korporací. Vše máme online. Ale je třeba říct, že respondenti se převážně vyslovili pro ochranu whistleblowerů. A na konkrétní otázku, jak by Evropská unie měla whistleblowery, tedy pomáhat členským zemím chránit whistleblowery, tak především to bylo v oblasti, kde jde o boj proti podvodům a korupci. Dále v oblasti daňových úniků a snahu o, snahy o neplacení daní. Dále v oblasti ochrany životního prostředí a konečně eh, v oblasti ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti. Byly, byla provedena také veřejná studie, externí studie, včetně eh, zacílených konzultací s eh, vnitrostátními orgány a dalšími stakeholdery. Eh, komise další kroky plánuje na začátek roku 2018 a v této souvislosti vaše zpráva přichází v pravý čas a řešení, která navrhujete, zajisté budeme brát v úvahu naší práci. Thank you. Děkuji vám. Děkuji panu komisaři, ukončuji rozpravu. Hlasovat v této věci se bude také.